vaše zpráva je velice aktuální a bude velice dobrá jako podpora pro komisi. Děkuji vám, děkuji vám, pane komisaři. A nyní bych chtěl říci, že rozprava byla ukončena. Hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. Dámy a pánové, eh, dalším bodem dnešního jednání je zpráva, kterou předkládá pan Gustafsson úloha žen v ekologickém hospodářství. nyní má slovo zpravodaj pan gustafsson na čtyři minuty. Eh, eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. již od prvního dne a v průběhu veškeré práce jsem měl dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji, se spolupracovníky z nejrůznějších organizací a rád bych vyjádřil co nejsrdečnější poděkování všem, eh, kteří spolupůsobili na této zprávě protože díky nim jsme si mohli vytvořit kompletní představu a obrázek, ať už to byly pozměňovací návrhy, ať už to přišlo eh, prostřednictvím zprávy po Facebooku, ať již mi to bylo předneseno ústně. Máme tady skutečně hranice přesahující politickou zprávu, která v sobě zahrnuje postoje nejrůznějších politických směrů a to je nesmírně důležité, zejména v období finanční krize. Nyní se jedná o ekonomické problémy a ekonomické problémy E, se často diskutují na příliš technické úrovni, jako by ženy a muži vůbec neexistovali, jako by lidé vůbec neexistovali. E, Jakoby se, e, ale my si musíme přeci uvědomit, že se jedná o to, abychom přežili na planetě s omezenými zdroji. Musíme si uvědomit, že zdroje jsou omezené, e, zatímco tady platí stálý hospodářský růst e, za náboženství, které vyznávají lidé. Je třeba, e, abychom zohledňovali, že i každá služba znamená čerpání těchto zdrojů, ať už to je voda, energie nebo cokoliv jiného. A proto potřebujeme zelené ekologické hospodářství, trvale udržitelné hospodářství takové hospodářství, které bude mít za zásadu obnovu ekosystému a zohlednění potřeb lidí v tomto fokusu. Je třeba usilovat o spravedlivé rozdělení zdrojů mezi všemi lidmi na světě spravedlivé mezi muži a ženami, spravedlivé mezi generacemi a tak dále. V zelené ekonomice se nejedná jenom o zelenou technologii, ale také o sociální spravedlnost. Jedná se tady o rozsáhlou, trvale udržitelnou ekonomiku a abychom toho dosáhli, nelze vidět pouze trh a krátkodobé cíle, ale je třeba mít na paměti dlouhodobě dobré životní podmínky pro lidi. A proto je třeba zachovat ekosystémy protože cesta směrem k trvale udržitelné ekonomice, směrem k zelenému hospodářství jde nezbytně prostřednictvím změn uvažování v vyvinutých, rozvinutých zemích, aby se změnil vzorec uvažování je třeba, abychom omezovali čerpání zdrojů. Eh, máme tady země, kde máme stále ještě velké rozdíly v odměňování mužů a žen. Tento vzorec, který v zemích stále ještě platí, je třeba naprosto nechat rozplynout a nastolit vzorce nové. Místo hesla spotřeba musíme eh, nasadit právě ekosystémy. To jsou všechno oblasti, kde je třeba začít eh, a začít z pohledu genderu, to znamená z pohledu rovnosti obou pohlaví. Protože jedině tam, kde budou ženy a muži společně utvářet budoucnost, také za spravedlivou odměnu bude moci zachovat ekosystémy. Děkuji. Velice děkuji a nyní již rovnou zahájíme postup the Eye. První se hlásí o slovo paní Záborská. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane komisaři, dovolte mi stručně shrnout nejkontroverznější části odstavce zprávy. Zpráva tvrdí, že stát má přesvědčovat ženy, aby pracovaly v ekologickém hospodářství, aby proto obětovaly rodinu, zapomněly na mezigenerační solidaritu a na výchovu svých dětí. Zároveň muži mají jít studovat sociální služby je zapotřebí více starobinců, více eh, liberální potratové politiky. Vzpomínám si na takové propagační plakátky komunistů. Na jednom byla žena traktoristka a na druhém byla žena s krumpáčem v ruce. Jako kdyby mateřský put byl omylem přírody a jako kdyby péče o vlastní děti a o nejbližší členy rodiny neměla pro společnost žádnou hodnotu. Chceme vidět eh, pouze muže, ženu a dítě, ale nikdy je nevidíme jako rodinu. Výsledkem je to, že sociální, výsledkem je sociální inženýrství, nesmyslné projekty za naše daně a neudržitelný systém důchodu. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Další je paní, dalším řečnící je paní Kostelo. Děkuji, pane předsedo já vítám tuto zprávu a myslím si, že je důležité zahrnout genderovou perspektivu i do ekologických záležitostí, protože ženy především také pracují v oblasti výzkumu a vědy a my musíme je motivovat, aby ženy stále se více do této oblasti zapojovaly, ale také ženy musí být rovnoprávné právně zastoupeny například také v politických orgánech, tak aby se posílila rovnoprávnost a demokracie. A pokud se týče například také přístupu k vodě, to má rozdílný dopad na e, muže a ženy. A je důležité, aby ženy měly také možnosti investovat do zelené ekologického hospodářství. Je třeba se se také podívat na dopravu. Musíme mít trvale udržitelný rozvoj dopravy a toto všechno má dopad pozitivní na eh, životní prostředí. Dalším řečníkem eh, je paní Flašiková Beňová. Ekologi- Děkuji za slovo, pane předsedo. Ekologické hospodářství můžeme označit jako udržitelné a já to chápu tak, že je to zejména sociální a ekologická udržitelnost. Sociální udržitelnost to je sociální řád založený na rovnosti a na sociální spravedlnosti bez ohledu na pohlaví, etnickou příslušnost, barvu pleti, náboženské vyznání, sexuální orientaci, zdravotní postižení či politický názor. Rovnost eh, nebo vliv žen není stejný jako vliv mužů. V některých zemích mají ženy horší přístup ke zdrojům a mají, ženy mají také omezenější situace protože tam jsou určité strukturální normy a diskriminace. Nerovnost mužů a žen je také spojena s, nedos, s nedostatečnou citlivostí vůči rozdílům eh, v potřebách žen a mužů a ženy často neuměrně trpí. Přitom Eh, právě změna klimatu nejvíce postihuje chudé lidi, z nichž ženy tvoří podle odhadu až 70 Ženy v ekologickém hospodářství nedostatečně zastávají odborné funkce a nedostatečně jsou také zastoupeny eh, v různých eh, rozhodovacích eh, funkcích, které rozhodují právě o ekologii a o těchto oblastech. Děkuji a další je pan, dalším řečníkem je pan Romeva. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěl bych rovněž poděkovat zpravodaji panu Gustafsonovi nejenom pouze za vypracování této zprávy, ale také za dobrou spolupráci při její přípravě. Je faktem, že nedostatek genderové perspektivy ještě navyšuje nerovnost mužů a žen, čehož jsme svědky v různých kontextech. Proto je zde důležitý tzv. genderový mainstreaming. Je to naprosto zásadní a to na místní, národní i mezinárodní úrovni. O tom také hovoříme ve zprávě. Rovněž jsem velice rád, že zpráva začlenila dva pozměňovací návrhy, které jsme připravili. Jedna hovoří o zvláštní úloze žen v ekonomické krizi a také ve strategii Evropa 2020. Již v minulých zprávách jsme hovořili o tom, že skutečností zůstává to, že ženy trpí nebo ženy jsou postiženy mnohem více eh, než muži v této situaci. Pokud chceme přestoupit k nízkouhlíkové ekonomice bude zde zapotřebí mnoha eh, kvalifikovaných lidí a proto můžeme také vytvářet nové příležitosti pro ženy, pro všechny. Mrs. Tikau. Děkuji, nyní paní Tikau. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení eh, pane předsedo, pane komisaři, eh, Nedostatek biodiverzity tady ohrožuje dobré životní podmínky obyvatelstva a je třeba mm, realizovat taková opatření, aby mohlo pracovat více žen, aby se skloubil pracovní a soukromý život, podporovat inovativní technologie, ekologický turismus a sektor služeb. Eh, také bych chtěla požádat, aby ženy měly umožněn přístup k mikrokreditům, aby mohly vytvářet nové příležitosti. To by znamenalo možnosti až dvou milionů pracovních příležitostí v rámci Evropské unie. Proto prostřednictvím stávajících programů a fondů by bylo možno nechat účastnit ženy v práci, která bude přispívat k této zelené ekonomici. Je třeba posílit ekologickou ekonomii směrem k trvale udržitelnému vývoji. Poslední řečnicí je paní Češková.

Thank you very much. And the last... Děkuji a posledním řečníkem je pan komisař Pandali. Pane komisaři, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, Chtěl bych jménem Evropské komise pogratulovat Evropskému parlamentu, zejména panu Gustafsonovi, za tuto zprávu, která se týká úlohy žen v ekologickém hospodářství. Chtěl bych také poděkovat výboru FEM za jejich stanoviska a za jejich podněty v této debatě. Posílení postavení žen a zachování jejich práv je cílem který je také i nástrojem pro to, jak, máme, jak můžeme dosáhnout ekologického hospodářství. Je důležité, aby zde byla rovnost žen a mužů pro zabezpečení potravin, pro udržitelné zemědělství, a je to i v oblasti energetiky, vzdělávání, dostatku pitné vody a tak dále. Toto otázka je nyní velice aktuální, protože nyní se dostáváme do fáze Rio 20+, a jak víme, tak tam právě také hraje velkou úlohu úloha e, mužů a žen můžeme říci, že jsou zde věci, které jsme čekali lepší, ale i horší. Eh, máme zde konkrétní odkazy na ehm, v určitém případě je to trošku ústupek od cílu Johannesburgu, ale usilujeme tedy o to, aby v dokumentu jsme stanovili naše vize a naše cíle. Podařilo se nám také dát tam celou část o rovnosti mužů žen a o zlepšení postavení žen a o tom, že musí mít také eh, přístup eh, k klíčovým politickým pozicím. Někdy ještě chci říci, že je zde usnesení Evropského parlamentu, které hovoří o Eh, genderové mainstreamingu v jednotlivých kapitolách. Týká se to také určitých eh, ukazatelů, které budou právě brát v úvahu pohlaví, také jsou zde různé způsoby eh, implementace, týká se to také financí, technologií. V Riu jsme se shodli, že je důležitější dát ženám více zlepšení postavení, že jsou také důležité i v oblasti zemědělství, což souvisí se zabezpečením potravin. Souvisí to s cílem Rio plus 20 eh, pomáhá také drobným zemědělcům a zejména ženám eh, k přístupu k úvěrům, eh, přístupu ke vzdělávání, dalšímu školení k technologiím. Chceme také zavádět genderovou perspektivu do dalších oblastí, kde to bude důležité pro účinné navázání na Rio plus 20. Komise chce tuto zprávu brát v úvahu, až bude také přeprovat další akce, které budou následovat. Pokud chceme přistoupit k ekologickému hospodářství, tak nyní jsme jaksi na počátku apel Evropského parlamentu na to, abychom zajistili rovnost mužů a žen a ve všech oblastech jsme vzali v úvahu a také se e, také to bylo zohledněno v celém dokumentu. Komise se těší na další spolupráci s Evropským parlamentem, zejména s Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví v těchto tak důležitých otázkách. Děkuji. Děkuji, pane komisaře. Diskuse, e, rozprava je nyní ukončena. Hlasovat budeme zítra ve 12 hodin. dalším bodem pořadu jednání je zpráva kterou předkládá paní garca Pérez. pracovní podmínky žen v odvětví služeb. nyní má slovo zpravodajka na čtyři minuty. señor presidente Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Odvětví služeb představuje zhruba 70 celkové zaměstnanosti v Evropské unii, 83 aktivního